v výboru bude schválen tento návrh, pokud nedostaneme žádnou námitku do konce tohoto zasedání, bude vše akceptováno. Děkuji vám. A další téma, další bod pořadu jednání, to je zpráva Hilde Wautmans, soukromé